i kdežto v rámci Erasmu, kdežto třeba země z jihu, tedy o středozemního moře, ty možnosti neměly, protože nebylo povědomí o tomto programu. Samozřejmě eh, je třeba zde dělat takovou propagaci o světu, aby skutečně tento nástroj se využíval a to dobře, aby byl flexibilní tam, kde to bude nutné, třeba pokud jde o časové lhůty nebo když jde o eh, ty eh, různé tedy praktické aspekty ty, tedy, nebo pokud jde o ta kritéria třeba pro studenty ve odborné přípravě, tak zde je třeba být maximálně flexibilní. Často to všechno vychází z těch eh, programů, školních programů, tedy z těch silabů nebo z, eh, z té délky odborné přípravy a často je to velice striktně dané ta eh, doba a mm, potom to není v souladu s tím pobytem a je třeba to tady zflexibilnit. A problém je samozřejmě unik mozku z těchto zemí potom to je problém a e, e, to e, já myslím, že ale takováto zkušenost i stojí za to. Samozřejmě my nechceme napomáhat nějakému uniku mozku, ale jde nám o regulární zákonnou migraci, kterou chceme podporovat. Je zřejmé, že zde eh, musíme dát eh, dost velký manevrovací eh, prostor třeba i ekonomickým subjektům, podnikatelům, dalším profesím, které mají velké ekonomické zájmy o zájmy na těchto tedy tocích osob, eh, takže to asi se nevyřeší v rámci této směrnice, ale eh, do budoucna bychom to měli řešit. Tedy začneme tady studenty, dobře, to je určitě velice důležité i pro naši politiku sousedství a je to důležité pro všechny třetí země hm, eh, a jejich občany, kteří chtějí studovat v Evropě. Pan Jakolíno ještě před hlasováním. Já... Takže prosím, děkuji, pane předsedo. Velice stručně směrnice určitě eh, jde správným směrem a v řadě aspektů doplňuje další nástroje, které se týkají třeba sezónních pracovníků. Je třeba ale zde udělat jasný rozdíl mezi touto směrnicí, která je určena studentům a vědcům a která garantuje eh, to, že budeme podporovat mladé talenty ze třetích zemí. Včera eh, papež byl na Lampeduze a e, tam on e, v podstatě mm, se vyjádřil velice silně e, na adresu globalizace lhostejnosti, jak to řekli jsme, lhostejní vůči těmto imigrantům, to tam řekl. Takže je třeba zde se obrátit na tyto mladé lidi, kteří chtějí si prohlubovat své znalosti, chtějí se vzdělávat. A já jsem přesvědčen, že tento návrh bude i stimulovat litevské předsednictví, aby vyřešilo ty eh, problémy, mm, které nás ještě čekají do konce Eh, do konce eh, funkčního období a já jsem zpravodajem pro směrnici o převodech pracovníků v rámci, v rámci koncernu a skupin, takže já eh, doufám, že tím se budeme inspirovat. Potom ještě jsem překvapen některými pozměňovacími návrhy zpravodajky, protože mm, výslovně Eh, zde hovoří o eh, neplacené práci a eh, jako o stejné kategorii a já myslím, že tady asi je třeba, abychom i mm, tedy ještě dojednali tyto různé detaily, které se tekají různé té, těch etap, které následují po tom pobytu, tedy té placené práce. Děkuji a ještě tedy paní Wikström před hlasování, aby zareagovala na ty poznámky. Děkuji. A já velice děkuji za všechny poznámky a připomínky od kolegu, především eh, od eh, týmu stínových zpravodajů. Mm, zde jedna nebo dvě otázky. To zmínila Anna, Moriace Bild a kolega Trantefridis. Proč chci eh, rozšířit to právo eh, pro pobytu z 12 na 18 měsíců a jaké jsou mé důvody? Chci říci jasně, dnes existují velké odlišnosti mezi státy. Například ve Švédsku je to nula měsíců pro studenta nebo lékaře eh, který tedy absolvoval vysokou školu 0, kdežto v Německu je to 18 měsíců Návrh komise byl 12 měsíců, ale eh, jak, to, jak jsem to pochopila, tak Německo velice úspěšně láká nové talenty a mají těch 18 měsíců. Proto jsem chtěla také zvolit těch 18 měsíců, poněvadž je to realizovatelné dobře v Německu, tak proč ne i jinde v Evropě? Například v Nizozemsku je to 12 měsíců Hovořila jsem s rektorem eh, univerzity v Upsale, rektorkou, a ona řekla, že nejde tolik o ten čas, o ty měsíce, ale o tu možnost zůstat po určitou dobu a, a Není to tedy eh, jaksi, eh, jaksi pevně dané, stále 12 nebo 18 měsíců, o tom můžeme jednat, ale já jsem si jenom řekla, když je to možné v Německu, tak proč ne všude jinde. Také i souhlasím s kolegy, kteří zmínili otázku, jak regulovat trh práce v členských státech. Neměli bychom to tady detailně upravovat, ale měli bychom zajistit minimální přístup na trh práce v případě studentů. To je třeba zde zdůraznit. A co ještě? Někdo zmínil že to je způsob, jak zastavit odliv mozku, kdy nejlepší talenty odchází z Evropské unie. Ano, o to jde. My chceme nalákat talenty také a chceme, aby profesoři, lékaři, vědci a další tady zůstali a ne, abychom okamžitě po té, co eh, absolvují, aby si koupili jednosměrnou letenku do Spojených států. Chceme, aby zůstali a to je dobrý způsob, jak jim to ukázat, že si to přejeme. I rektorka z univerzity v Upsale řekla, že e, Evropská, e, není možné, aby Evropská unie jim dala možnost e, získat diplom, třeba tak to je ve Švédsku, a potom do deseti dnů je nutíme, aby odešli, odjeli. No přece, když potom by měli mít možnost zůstat a pracovat třeba 12-18 měsíců a určitě to přece eh, Evropě prospěje eh, eh, a budeme úspěšnější, než jsme teď. Takže asi tady bych skončila a samozřejmě ráda zodpovím na vaše otázky. A takže kdykoliv můžete za mnou přijít, či mi zavolat a rád s vámi o tom ještě budu dál diskutovat. Děkuji paní Wikström, jenom připomínám bylo řečeno, že termín pro pozměňovací návrhy je úterý 10. září poledne. 10. září 12 hodin a je to tedy re- rekodifikovaná směrnice, takže pouze e, tedy předkládáme a jsou připustné pozměňovací návrhy, e, které se týkají této rekodifikované eh, směrnice. Takže, ale teď nás čeká hlasování, čtyři hlasování a jak to vypadá, eh, nevypadá to tedy příliš komplikovaně, a, ale každopádně hlasováním musíme projít. Takže prosím, všichni máte, doufám, karty a e, jste připraveni. Paní Het se chce vyjádřit, i když vaše hlasování není jako první. Ne, ne, ne. Vy se chcete vyjádřit? Ano. Prosím, tak prosím, ticho v sále. Ticho v sále. Já se omlouvám, ale já jsem zapomněla kartu doma tady takže vás budeme počítat navíc manuálně. A takže další hlas za socialisty navíc bude. Takže ti z vás, kteří mají ale eh, kartu, tak zde taky připravte si. A ano, pokud chcete, začneme. Tak, prosím. through the whole thing. Projdeme to celé. Za prvé, První hlasování se týká zprávy paní Maria Gabriel, dohoda mezi Evropskou uniou a Kapverdskou republikou o, o krátkodobých povolených pobytech. Takže prosím, hlasujeme, hlasujte. Konec hlasování. A 42 plus, 1 minus, 0 se stržela. Dobře, takže tím jsme to odhlasovali. A nyní opět mm, Maria Gabriel, je to dohoda mezi EU a A, Kaplerskou republikou o zpětném přebírání osoby. readmisní dohoda. Mm. Takže budeme hlasovat, hlasujte prosím. Končím hlasování. Tak jak to vypadá. 34 pro, 7 proti, 0 se zdržela přijato. Děkuji, děkuji paní Gabriel. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Raula Romevy eh, provádění směrnice pro rovné zacházení zaměstnání a povolání. Máme zde určité pozměňovací návrhy, takže prosím, buďte připraveni. Návrh jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 5 pro, proti, zdržel se přijat, 6 pro, proti, zdržel se přijat, 7 pro, proti, zdržel se přijat, 8 pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se přijat, 10 pro, proti, zdržel se samitnout. 7. Favor. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Třináct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Čtrnáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Patnáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Šestnáct, kdo je pro? To prověříme. Prověříme si patnáctku. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 proti 22, takže těsně zamítnuto. Těsně zamítnuta patnáctka a my nyní hlasujeme o 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? stejným poměrem, asi sedmnáctka, kdo je pro. Proti, drželi se zamítnuto, osmnáctka, tady máme dvě části, hlasujeme odděleně. První část byla stažená, takže zhlasujeme o druhé části, kdo je pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto, číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, na to se podíváme znovu, 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní budeme hlasovat elektronicky o textu po úpravě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pět pro, tři proti. Děkujeme panu Romevovi za jeho zprávu. 16 hlasů se zdrželo hlasování, ale přesto je zpráva schválena. Nyní čtvrté hlasování, to je eh, zpráva paní Het o prekurzorech drog. Změna nařízení o prekurzorech drog. Eh, drog. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. 39 pro, 4 proti, jeden hlas se zdržel. Děkuji paní Het. A to je všechno. Nebylo to těžké, všem vám děkuji a my můžeme pokročit dál k dalšímu bodu. Podle našeho pořadu jednání myslím, že to je bod číslo 16 a sice Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání v oblasti prosazování práva. To je rozhodnutí Rady pro vnitro a spravedlnost. Spravodajem eh, je pan eh, Dias de Mera a je to důležitá priorita eh, pro výbor Libe. Bude mluvit pan Dias de Mera, předloží návrh zprávy a potom další kolegové, kteří už vyjádřili Eh, vůli vyjádřit se k tomuto návrhu, eh, ale než vystoupí, rád bych ještě přivítal eh, naše hosty, kteří navštívili náš výbor, pan Carlos Vázquez, který je členem stáleho zastoupení Španělska v Evropské unii a oficiální styčný důstojník s Europolem. Vítáme vás, děkujeme, že jste mezi nás přišel má slovo pan Diaz de Mera. Gracias, señor presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat a vyjádřit souhlase eh, s vašimi slovy, když jste přivítal zástupce španělské politiky, policie, pardon. Ano, pane Jase Demera, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale zde jsem zapomněl zmínit Eh, jednu věc, ke které došlo v Avile ve Španělsku, kde jste byl starosta, kde eh, zemřelo devět osob, devět osob mm, eh, a já chci tedy vyjádřit sousast s jejími rodinnými příslušníky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji i za vaše slova soustrasti s obětmi, z Avily a také i děkuji za solidaritu celé komise a výboru. Milí kolegové, zde v podstatě dochází k takové kulminaci. Eh, eh, zde jsou takové tři epizody. Eh, je to umluva z roku 95, potom ty tři protokoly mm, mm, z roku 2007 potom rozhodnutí rady z roku 2009. I zde já jsem byl zpravodajem tedy a potom nakonec je to nařízení o Europolu. To je tedy to, co dnes nás tady eh, hm, schromáždilo, protože podle eh, článku 88 smlouvy o fungování EU, tak eh, a tak podívejme se na ten článek, co říká. Říká, že Evropský parlament a Rada prostřednictvím nařízení Eh, i prostřednictvím řádného legislativního procesu určí strukturu, fungování a eh, pravomoce kompetence Europolu, tedy Evropského policejního úřadu Europol. A milí kolegové, pane předsedo, hm, poté, co jsme dostali návrh eh, této normy od komise, to bylo 7. května, tak já jsem tedy předložil 129 pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu, což ukazuje na dvě věci. Za prvé, že velice si cením tohoto legislativního návrhu a za druhé, že si myslím, že parlament eh, by měl pozměnit tento návrh, respektive vylepšit. Tyto návrhy se týkají čtyř oblastí. První oblast je ta nejkomplikovanější. Eh, ta první část eh, se eh, týká ne fůze, zákazu fůze Europolu a Cepolu. Já jsem řekl, že nejsem pro tuto fúzi mezi Europolem a Cepolem, takže to se, o to se snaží tyto pozměňovací návrhy vyhnout se této fúzi. Druhá část, tak ta se týká něčeho, co jak si oživí Europol, eh, protože o to jde přece našemu, eh, našemu parlamentu. To znamená, tady mám na mysli kontrolu ze strany parlamentu. Žádná policejní agentura přece v demokracii nemůže unikat parlamentní kontrole. Parlamentní kontrola je nezbytná pro transparentnost, pro právní jistotu, je nezbytná i pro eh, efektivitu činnosti policejní agentury. Takže část pozňovacího návrhu se právě týká toho, že se vytvoří eh, mm, takový parlamentní kontrolní orgán mm, který eh, eh, bude složen z Evropského parlamentu a z národních parlamentů. A třetí blok pozměňovacích návrhů se týká mm, velice takového silného, solidního systému ochrany osobních údajů. Již mnoho času hovoříme o tom, že že v podstatě Europolu chyběla, chyběl jeden pilíř a to je solidní systém ochrany osobních údajů. A, takže to e, samozřejmě se zlepšilo i díky úřadu Evropské ochránce, e, úřadu na ochranu osobních údajů, ale zde je třeba tedy posílit i e, tuto ochranu u Europolu. Tak já to říkám, pane předsedo, protože prostřednictvím těchto posilovacích návrhů se budu snažit i zlepšit řízení e, řízení Europolu. Řízení Europolu je dobré a podle soudu, co navrhuje komise, také je dobré, ale e, v podstatě trochu méně e, dobrá než to, co máme, takže proto chci zlepšit řízení. Takže nesouhlasím se spojením Europolu s Cepolem. A zde několikrát to i vyjádřili zástupci politických frakcí zde v parlamentu. A zde i Potom hovořím o e, ústní a písemné komunikace e, zde v parlamentu s zástupci Europolu, Cepolu, to máme všechno k dispozici, máme zde názory Europolu a Cepolu, my jsme to dostali písemně i to tady vyjadřovali mezi námi, když byli na výboru Libe a i většinový názor členských států, to také bylo velice jasně vyjádřeno 7. května 2013 na radě ministrů Eh, spravedlnosti a vnitra a všichni se vyjádřili proti sjednocení Europolu a Cepolu. A eh, to je i názor můj, tedy můj jako zpravodaje a proto předkládám k tomuto pozměňovací návrhy. Je to celý blok pozměňovacích návrhů, který se týká eh, zrušit všechny odkazy na mm, spojení s Cepolem a na tedy to e, rozhodnutí z roku 2005. Dále e, číslo dva. E, parlamentní kontrolní orgán, který by se zde vytvořil a který by byl složen z Evropského parlamentu a národních parlamentů. Tady jde o to, aby Europol plnil požadavky Lisabonské smlouvy a zde je třeba garantovat, že skutečně Europol bude podléhat, bude podléhat kontrole ze strany volených zástupců evropských občanů. Mechanismus, eh, kontrolní mechanismus eh, bude takový, že bude složen z Evropského parlamentu, z národních parlamentů, vytvoří se taková eh, struktura, malá struktura, malý orgán, specializovaný orgán, který bude podlehat příslušnému výboru, tedy našemu, a bude tam i jeden, bude tam vždycky i zástupce, kromě tedy evropských poslanců, i zástupce z každého národního parlamentu. A tato kontrola samozřejmě eh, bude vždy jaksi v gestci Evropského parlamentu a zasedání tohoto orgánu bude svolávat eh, předseda příslušného výboru a tato zasedání těm bude spolupředsedat předseda eh, příslušného výboru a vždy jeden zástupce Národního parlamentu eh, z eh, toho eh, státu, členského státu, který zrovna je zemí předsednickou. A před tímto kontrolním orgánem mm, mm, se budou předkládat a budou se vést diskuze a já zdůrazňuji tyto dvě e, slova, budou se předkládat výroční zprávy a bude se diskutovat o výročních zprávách, o činnosti Europolu, o mm, e, jednoletém, víceletém programu, bude se hovořit e, o výroční zprávě o Úřadu na ochranu osobních údajů a bude, se hovořit o i vyhodnoco, o hodnotící zprávě, to je ta zpráva, kterou dělá každých pět let komise, kdy vyhodnocuje efektivitu působení Europolu protokolu. Kromě toho, tato struktura, tento orgán bude moci i zvát kandidáty, kandidáty kteří budou nominováni na post ředitele Europolu a i e, bude tam ředitel e, předkládat e, své účty, tedy bude skládat účty z té své činnosti, potom i bude si zvát tedy i členy správní rady a výkonného ředitele i zástupce komise zde takto tedy Evropský parlament a národní parlamenty v podstatě budou dostávat informace i o hrozbách, jak se analyzují hrozby, jak to vypadá se strategickým hodnocením situace, eh, tedy tak, jak to bude spadat do úkolu Europolu a bude i eh, tedy studovat ty, tyto úkoly Europolu je zásadní, že Evropský parlament musí tedy plnit svoji funkci i jako rozpočtový orgán, a to konkrétně zde parlament zde eh, vždy bude na stůl dostávat i zprávy o eh, finančním stavu, o plnění rozpočtu Europolu, a návrhy na rozpočet. Vzhledem k tomu, že Spojené království nechce aby eh, nadále eh, sídlo eh, Cepolu bylo v Brownsvillu a to je známá věc, takže i 7. května tam na zasedání ministrů čtyři země vyjádřili zájem, že by případně mohli, je to, je to Itálie, Španělsko, Řecko, Maďarsko, země, které tedy případně by na svém území chtěli mít sídlo CEPOLu, takže samozřejmě to eh, je třeba posoudit eh, objektivně a já mám i tomu subjektivní názor, který velice dobře znáte, tak tady nebudu opakovat. Posílení systému ochrany osobních údajů. Eh, proto, abychom posílili systém ochrany osobních údajů, tak já velice počlivě jsem prostudoval i návrhy, které jsem dostal od pana Petra Hastinga, tedy od Eh, ředitele Evropského úřadu. A zde eh, já jsem tedy přečetl si ty jeho náměty a mm, vyvodil jsem z toho toho, toto. Je třeba i eh, zde sladit tuto činnost s těmi kontaktními místy v členských státech. Jde o to, aby Europol přímo mohl spolupracovat s členskými státy a proto je třeba vždy, inform, aby informoval ty, ta kontaktní Eh, eh, místa tedy o mm, eh, tom tedy nakladání s těmito údaji a i mm, ten členský stát, který předal údaje Europolu, tak musí předem vyjádřit souhlas s předáním těchto údajů do třetích zemí či mezinárodních organizací. Takže zde tento souhlas ale není tacitní, to musí být explicitní souhlas. A kromě toho, aby agentura byla více operativní, tak zde by měla mít možnost zpracovat osobní údaje eh, od soukromých osob. A proto by mohla přímo dostávat eh, údaje pouze, pokud národní legislativa, příslušná na, eh, legislativa, umožňuje přímé předávání údajů od eh, privátních soukromých subjektů policejním orgánům. A zde Europol mm, především eh, osobní údaje potom okamžitě předá těm národním kontaktním místům. A pokud jde o zlepšení řízení, legislativní návrh i zlepšuje řízení Europolu, posiluje efektivitu, racionalizuje postupy, a to především co se týče e, správní rady a e, výkona ředitele. A vzhledem k efektivitě operativní činnosti, tak jak jsme to viděli v minulých letech, tak e, členové z právní rady, kteří zastupují členské státy, tak to vždycky budou eh, eh, policejní prezidenti nebo osoby jmenované členským státem, eh, jmenování i vzhledem ke své zkušenosti a vzhledem ke znalostem, které se týkají policejní spolupráce s tím, že bude možné, že právě ten daný zástupce členského státu může i jmenovat svého náhradníka, pokud mm, nebude moci být přítomen. přítomen. A zde Správní rada každý rok bude přijímat pracovní program, potom mm, bude přijímat víceletý eh, eh, plán, rozpočet eh, a bude odsouhlasovat výroční zprávu o činnosti a bude přijímat případné normy nebo předpisy pro činnost Europolu. Potom i zde vždycky výkony ředitel se bude vybírat ze třech kandidátů a bude to bude tedy E, i bude ho vybírat tedy výběrová e, komise složená ze členů správní rady a bude se přijímat e, prostou většinou. Mm, jde o to usnadnit větší operativitu, proto tedy hlasování při eh, prostou většinou. Abychom i garantovali řádné fungování Europolu, tak výkonný ředitel eh, bude tedy osobou oprávněnou, oprávněnou jednat za Europol, bude to osoba úplně nezávislá a bude garantovat, že Europol bude plnit úkoly eh, podle, zmíněné, podle tohoto nařízení. Konkrétně musí připravovat rozpočtové dokumenty, plány, činnosti, bude je předkládat správní radě a tam bude rozhodovat, potom bude i mít na starosti plnění těch ročních ani víceletých programů a dalších plánů. E, teď já zde nebudu tady všechny jmenovat. A e, takže aby bylo možné realizovat můj návrh, e, pane předsedo, a abychom mohli posílit transparentnost, tak já jsem již se 20krát sešel i e, sešel jsem se s e, Úřadem na ochranu osobních údajů, sešel jsem se s vedením Europolu, e, sešel jsem se i se, za, s dalšími zástupci. Především účelem je zlepšit parlamentní kontrol. Potom jsem se potom jsem i před, prodloužil eh, termín pro pozměňovací návrhy do 19. září a 3. září se sejdu se stínovými zpravodaji, takže tady jde o to, abychom měli dostatek času, aby kolegové mohli předkládat své pozměňovací návrhy, které určitě ještě vylepší tento legislativní návrh. A vezmu do úvahy i pozměňovací návrhy pane eh, předsedo, eh, tedy 17. Eh, října je posoudím a potom bychom měli hlasovat ve výboru tak 4. 5. listopadu. Rád bych uzavřel toto tím, že sdělím, že jsem zcela k dispozici kolegům, což znamená, že zde neexistují žádné limity časové, hodinové limity, jsem k dispozici kdykoliv a určitě společně e, vše vždy operativně budeme řešit. A chci poděkovat i vám. Určitě mi hodně pomůžete. Pane Bidenholzer, chci vám poděkovat. A e, chci poděkovat paní Alfano panu Tavaresovi a Timothy Kirkhopovi, kterého zde nevidím. A závěrem paní Ernst, která mm, se mm, velice s velkým zájmem zabývá touto otázkou, především otázkou parlamentní kontroly. Tedy chci poděkovat všem předem a e, nesmím zapomenout na jednu osobu, která zastupuje Evropskou korunu. Vittoria Damici eh, již eh, dlouho let pracuje a dobře pracuje eh, na tématu Europolu. Takže děkuji za podporu i komisi a to je všechno, pane předsedo. A nyní, nyní tedy jsem otevřený připomínkám kolegů. Děkuji, děkuji pane Demera za eh, prezentaci této zprávy, za vaše pozice. Určitě je to i refle- bylo to tady vysvětleno eh, v úvodu a nejprve dám slovo těm členům, kteří požádali o slovo, především stínovým a poté dáme příležitost komisi a předsednické zemi předsednictví. Jako první má slovo paní Matiu, prosím. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za vypracování této zprávy k návrhu komise. A my děkujeme, protože víme, že pan Demeda je skutečně expertem za, na tuto práci Europolu a vůbec policejní práci v rámci Evropské unie. Zabývá se tím už mnoho let a Dostává se mu za to uznání nejenom v našem výboru, ale vůbec v evropských institucích. Augustin tady odvedl opravdu vynikající, úžasnou práci. A vidíme to v tom eh, návrhu, který před námi je, ale bylo to patrné i z té prezentace. Je to velmi komplexní návrh, který počítá a e, hovoří o zprávě této agentury. A my samozřejmě se zabýváme tím nejen ve výboru Libe, ale i specificky ve výboru Krim spolupráce s Europolem a já chci poděkovat i všem zaměstnancům Europolu a jemu řediteli. Nyní, drahý Agustine, teď k tvému návrhu, návrhu na zlepšení řízení této evropské agentury, která by byla, fungovala eh, nezávisle s je to velmi důležité, tato nezávislost je to klíčový bod. Parlamentní kontrola ovšem je důležitým prvkem tohoto návrhu. My už jsme o tom hovořili v předchozích diskuzích, protože parlamentní kontrola ze strany Evropského parlamentu i národních parlamentů je skutečně inovativním přínosným návrhem. Bereme na vědomí také rozšíření rozsahu Eh, ochrany údajů, kdy zejména když dochází k předávání dat s třetími státy, to je opět velmi důležitý bod. A další zásadní bod, jim jsme se zabývali v uplynulých měsících, to je ta fúze CEPOLu a Europolu na základě návrhu komise a tedy tvůj velmi jednoznačný návrh, který sdílím, to je odmítnutí této fúze, protože já si myslím, že je to zcela jasné u Europolu. Musíme zajistit, aby se zaměřoval na tu misi, kterou má, nikoliv na školení. Samozřejmě, že školení je nesmírně důležité, je to ale měli bychom opravdu eh, zachovat eh, nastálo, aby existovala tato samostatná funkce školení přípravy budoucích eh, policejních příslušníků a oddělení těchto dvou agentur, tak jak existuje ve stájí, stávajícím stavu, je právě zárukou tohoto dlouhodobého přístupu. Takže děkujeme za tuto zprávu, podporujeme tvoji pozici a podpoříme také to, eh, tedy co bylo navrženo dnes dopoledne. Thank you very much. Eh, Děkuji. Mikrof, máme problémy s mikrofonem. Nyní Josef Weidenholzer. Eh, Děkuji, já bych rád velice poděkoval panu zpravodaji za tento za toto mm, přehledné vysvětlení celé problematiky a také za jeho dosavadní aktivity, které ukazují, že mm, musíme že tedy e, se v této záležitosti velice dobře vyzná. Já si myslím, že ten e, harmonogram je velice ambiciózní. Pokud bychom měli hlasovat opravdu na začátku listopadu, myslím si, že je to tak v pořádku. Jenom si myslím, že problém je trošku eh, v tom nešťastném propojení eh, CEPOLu a Europolu, které by mohlo být překážkou, eh, pokud se to nevyjasní dostatečně rychle. Čili já si myslím, že bychom co nejdříve se měli jasně rozhodnout v této věci, jinak tento hm, ambiciozní časový harmonogram se nám nepodaří dodržet. Ne z obsahových důvodů, ale jenom z tohoto důvodu, jak si propojení věc, dvou eh, věcí, které nemají zas až tak moc co společného. Já se tím teď nebudu zabývat do detailu, protože to je opravdu velmi podrobně rozpracováno. To tež se týká parlamentní kontroly v této souvislosti, která by měla být zlepšena, měly by sem být zapojeny národní parlamenty, což je velmi důležité. Eh, také si myslím, že eh, je důležité to, že proběhla jednání s eh, Úřadem pro ochranu osobních údajů a hm, to je důležitým předpokladem také pro Europol, aby bylo jasné, že toto bereme vážně a příslušné pozměňovací návrhy považuji za velice pozitivní. Totež se týká eh, zvýšení efektivity zprávy eh, a řízení, které je nutné eh, zastupitelnost ve správní radě považuji také za pozitivní. A jedna věc, kde možná nejsem úplně stejného názoru, ale můžeme o tom dále diskutovat, výkonný výbor. Proč chce pan zpravodaj eh, vyjmout eh, výkonný výbor, který by podle mého názoru měl eh, přispívat také ke zvýšení ehm, efektivity. Ale pokud se dozvím zdůvodnění, tak možná, že se k tomu postavím také pozitivně. Celkově vítám tuto eh, zprávu a byl bych rád, kdybychom ještě v tomto eh, legislativním období to dokázali dotáhnout do konce. Ale hlavní, hlavní problém tady vidím v tom eh, jaksi nešťastném spojení Europolu a CEPOLu a o to bychom to měli očistit. Děkuji. Very much. Děkuji. Následuje pan Kirchhoff. Děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že jsme v tomto výboru měli nesmírný prospěch z toho, jak nás Europol informoval o své práci. Já obdivuji Roba Wainwrighta, který je v současné době v čele. A také si cením role, kterou Europol plní a plnil. Která je samozřejmě omezena tím základním zadáním, ale Teď žijeme v době, která je nesmírně náročná pro agenturu, jako je vaše. Ceníme si také spolupráce, která je důležitá mezi členskými státy, tam, kde jsou, máme, tam, kde máme společné zájmy. Toto všechno vyzdvihuji, ale je také důležité, abychom se bedlivě podívali na to, jak by mohl Europol fungovat efektivněji. Já naprosto souhlasím s připomínkami zpravodaje, pokud jde o tu fúzi mezi Cepolem a eh, Europolem, kterou ani naše skupina nepodporuje. Veškeré argumenty úspoře prostředku a tak dále, které komise předkládá, tak ve skutečnosti to tak nevidím. Vidím to spíš tak, že by to mohlo pouze zmást role v nichž nyní fungují individuálně. Takže toto opravdu nepodporuji. Ovšem ten návrh, který tu máme, abychom zajistili jasnější mechanismus pro otázky výměny údajů mezi Europolem a soukromým sektorem, to je věc, kterou považuji za velice důležitou s ohledem na další práci, kterou provádíme na poli ochrany údajů a ještě jedna věc, která stojí za vypíchnutí. Otázka povinné povahy sdílení informací. Já myslím, že i dobrovolně to funguje dost dobře. Vedlo to k tomu, že některé policejní orgány samozřejmě zareagovaly pozitivněji, protože je to povinné, ale když to bude závazné, tak lidé se budou snažit plnit spíš kvantitativní než kvalitativní cíle z hlediska toho, jaké informace budou vyměňovány. Já myslím, že někdy je lepší spíš mít systém, který tolik netlačí směrem k povinnosti. A pokud jde o eh, tedy příspěvek analytické práci, tak eh, tímto jsme se hodně zabývali také pohybem dát. Nevím, jestli nějaký právní závazek, jakmile se někde objeví slovo právní závazek, tak mě to trochu znepokuje. Myslím, že to není nutné, že tady stačí ten přístup vlastní iniciativy. A ještě závěrem. Určitě bych podpořil vyčlenění dostatečných prostředků pro Europol, které odpovídají úkolům, i my se zabýváte. Máme tady dohody SWIFT, dohody o e, údajích o e, cestujících. To všechno znamená pro Europol velkou zátěž. Já nemyslím, že by měly být rozšířeny nutně vaše pravomoci. Jde o to podívat se na to, co můžete dělat s těmi stávajícími Eh, pravomocemi. Ale každopádně podporuji větší demokratický dohled, což by se měl všech zaměřovat na výměnu osvědčených postupů a lepší tok informací, ale nemyslím si, že by nějaké nové struktury v podobě nějakých eh, rád výborů a stále větší eh, zasahování tohoto parlamentu do fungování Europolu, že by to bylo až tak užitečné celkově vítám tuto iniciativu, vítám eh, také to, co říká pan zpravodaj, podpořím ho v tom, co dělá. A myslím, že výsledek, výsledkem by mohl být lépe vybavený Europol, lépe vybavený, aby čelil výzvám 21. století. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Tavareš. Muito obrigado, senhora Presidente. Obrigado ao nosso caro colega Agostinho de Zemera. E... Děkuji vám, pane, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Angustíru, Augustínu Demérovi ehm, za eh, odvedenou práci na mm, tomto eh, tématu, protože Lisabonizace této agentury a legislativy vůbec, to musí být, protože si to komise přeje. Ne, my tady musíme být aktivní jako parlament, musíme využít všechny své kompetence a musíme využít demokratickou, možnost demokratické kontroly. A to je to, co ty přinášíš tímto textem. Uvedl si důležité aspekty své práce a o, také si zmínil otázku z fůze, e, fůze Europolu a Cepolu. O tom se mluví často a jednotlivé frakce se k tomu také vyjádří vyjádřili a podporují tvůj přístup. A to je i náš názor. My si myslíme, že eh, vzdělávání a výcvik policie a úlohy eh, v oblasti schromažďování eh, dat pro trestně právní oblast by měly být od sebe odděleny. Problematika CEPOLu má být řešena jako problematika CEPOLu a nemělo by se to slučovat, propojovat s Europolem. A co se týče CEPOLu, a sídla Cepolu. Tam si také zmiňoval, že některé země už projevily zájem, eh, ale my bychom se neměli přizpůsobovat nějakým eh, subjektivním kritériím, měli bychom zůstat objektivní a měli bychom skutečně eh, dělat to, co jsme udělali s agenturou pro základní práva co se týče jak sídla, tak i e, rozdělení dělby práce mezi jednotlivými zeměmi. Pokud jde o stanovení sídla, určení sídla, tak e, bychom eh, měli přihlížet také k základním právům zemí, které patří třeba mezi země kandidátské. Co se týče demokratické kontroly Europolu, tady o tom už také proběhlo několik debat a říkali jsme, že toto je jeden z nejdůležitějších eh, požadavků naší frakce. A my jsme trochu zneklidněni tím, že v některých oblastech Evropské unie eh, jsou vykonávány polostátní funkce, které nejpodléhají demokratické kontrole. Normálně eh, tato kontrola na úrovni členských států být eh, musí a eh, proto i zde v této oblasti se musíme tímto požadavkem zařídit. Velmi zajímavé je také způsob, jak navrhuješ eh, zapojit národní parlamenty do této kontroly. Myslím, že by to byl dobrý příklad, dobrý vzor spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, eh, která zatím není dostatečná. My se občas setkáváme, ale eh, částečně se dá říci, že jak si spolupracujeme jenom v určitých oblastech, v určitých zájmových oblastech a že ta spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem není dost konkrétní. A toto by byl dobrý příklad takové konkrétní spolupráce. Měl bych jednu otázku. Zajímalo by mě, jaký, mm, jak to vypadá s podrobnými informacemi o Europolu. Já Vím, že dříve jsme eh, mývali SWIFT a jiné otázky, které jsme řešili za zavřenými dveřmi a myslím si, že Europol nám neříkal vždy všechny informace eh, nebo nezděloval nám všechny informace, které by nám býval měl sdělit eh, neříkám, že ty informace byly nepravdivé, ale každopádně nám částečně ehm, Europol někdy mm, udával, eh, uváděl informace, které nebyly dostatečné nebo byly zavádějící. A eh, jak na úrovni národních států, tak i třetích zemí můžeme vidět, že takovýto postoj je okamžitě kritizován a mm, případně sankcionován. Takže proto bych se tě rád zeptal, Eh, jaké řešení bys navrhoval eh, pro tuto, v rámci této parlamentní eh, kontrolní jednotky, toho kontrolního orgánu, jak zjišťovat, zda ty informace, které dostáváme, jsou opravdu úplné a zdali jsou to informace odpovídající. Eh, jak eh, vlastně dosáhnout toho, aby tato parlamentní kontrolní, tento kontrolní orgán parlamentní byl dostatečně kompetentní vůči Europolu, jak zajistit, že ty informace, které dostáváme, budou opravdu spolehlivé a jak zajistit, aby osoby, které eh, jsou k tomu jmenovány, budou opravdu moci dostatečně dostatečně eh, prosazovat eh, práva a nebudou mít jenom, aby neměli jenom konzultativní poradní hlas. Eh, pro nás je také důležité, aby informace, které jsou zjišťovány ilegálně, nebyly předávány dále. To je důležité také pro naši práci například v oblasti eh, SWIFTu nebo v souvislosti eh, s programem PRISM. Eh, my jsme se o něm dověděli teprve nedávno a víme, že informace, které byly tímto způsobem zjišťovány, byly předávány také Europolu. A myslím, že by mělo být zcela jasně řečeno, že informace, které byly zjištěny, získány ilegální cestou, nesmí být využívány. A to by mělo být také motivací proto, aby agentury na evropské a americké straně dbaly na legální způsob dodržování legality eh, zjišťování informací. To je v tuto chvíli ode mne vše. Já děkuji za spolupráci, která a samozřejmě ujišťuji tě o naší spolupráci a podpoře eh, i v budoucnu, ať už se jedná o pozměňovací návrhy nebo další konzultace. Děkuji. Next, Madame Ernst, please. Děkuji, paní Ernst. Vielen Dank. Děkuji vám. Já bych eh, chtěla nejprve zpravodaji pogratulovat, protože myslím, že opravdu eh, se zaměřil na ty nejdůležitější věci, které nám leží na srdci. Já jsem ráda, že tuto zprávu eh, zpracovává odborník a nikoli ideolog. My víme, jak je velmi citlivá otázka Europolu a velice si vážíme toho, že ehm, zpravodajem jste právě vy. Uh, Eh, co se týče CEPOLu, vy víte, že my vás tady velice podporujeme. Eh, my víme, že na jedné straně jde o, mm, by došlo k nějakým úsporám, ale nad eh, tím sloučením, ale na druhé straně by se musely vytvořit nové struktury, provést určité změny a ty by byly nakonec možná ještě nákladnější. My nevíme, jak by to bylo třeba jenom s prostory pro práci a nevíme, jestli by se tím Europolu vlastně posloužilo. A navíc eh, víme, že vzdělávání a výcvik policie je více než Europol, to je také jasné, čili eh, by mělo být vzdělávání a výcvik policejních eh, složek nezávislé a oddělené od Europolu. Za druhé parlamentní kontrolní výbor nebo kontrolní orgán, kontrolní grémium, chcete-li, Eh, tady jsme stejného názoru jako vy. Eh, my určitě, eh, pokud půjde o strukturu tohoto orgánu, se tím budeme podrobně zabývat. Ale co je to parlamentní kontrola? Jednak je to, že dostanu na stůl dokumenty, které potřebuji. To je na úplném začátku. Parlamentní kontrola neznamená, že tady bude sedět někdo z Europolu a bude nám vyprávět něco o Swiftu, v Swiftu a nikdo nebude vědět, o co přesně jde. To nás velice jaksi roz rozčílilo. My jsme tady seděli a nevěděli jsme vlastně, o čem je řeč, co se nám to tady e, předkládá. My nechceme žádnou e, politiku černých skříněk, my chceme e, opravdu informace na stůl. Chceme mít parla- můžeme mít parlamentní kontrolní komisi nebo kontrolní výbor, jako to máme v Německu. Musíme se zamyslet nad tím, která metoda bude ta správná a určitě přispějeme k, mm, také s naší německou zkušeností. Třetí věc, program ochrany ochrany údajů. Eh, vy víte, že i mm, my se tady eh, i v této oblasti eh, velice chceme zasadit o to, aby byly osobní údaje chráněny. Víme, že máme Mm, k tomuto směrnici, eh, na kterou parlament svým způsobem ovlivnil a chceme mít také takové nařízení pro, o Europolu, které bude propustné pro další změny, zejména v souvislosti s legislativou v oblasti ochrany údajů, aby to mm, nařízení bylo tedy mm, dostatečně, jak říkám, propustné. Tady eh, že si převzal eh, Hastingsovy návrhy, to je v pořádku, ale ještě o tom musíme diskutovat dál. Eh, efektivní zpráva a řízení, to je jasné. Eh, kdo by to měl lépe vědět, nežli vy. Je samozřejmě nutné, aby administrativa probíhala takto. Trošku jsme se zarazili nad tím časovým harmonogramem. To je jedna z nejdůležitějších zpráv, se kterou, s kterou jsme se zabývali v tomto legislativním období období v našem výboru a do poloviny září to se mi zdá příliš krátká doba, ale samozřejmě pokud to tak musí být, tak budeme pracovat pilně a rychle, abychom to dodrželi eh, tento harmonogram. Já myslím, že jsme na dobré cestě a eh, že se nám podaří opravdu dosáhnout významného výsledku. Děkuji. Thank you very much. There are many nice comments. Děkuji. Tady jsme slyšeli hodně eh, laskavých slov. Určitě Eh, mm, potom bude možnost, aby zpravodaj eh, zareagoval paní Grisbeck nejprve a také ještě komise a rada. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, budu velice stručná, poněvadž hovořím za Soniu Alfanu. Alfano, která nemohla dnes dopoledne dorazit, ale určitě se zapojí eh, velice intenzivně do dialogu, tak jak navrhl kolega Augustin v příštích týdnech eh, a budou určitě intenzivně spolupracovat. Já tedy za naši skupinu a s eh, jménem mm, svým jejím, tak chci zdůraznit, že skutečně je to velice fundovaná zpráva a mm, mm, že kolega Augustin Demera pracuje na ní velice angažovaně a stručně. Teď ochrana osobních údajů, to je téma, které mm, se stalo tématem velice citlivým před určitou dobou i mm, v očích našich občanů, či to tak vnímají. A v podstatě je to ochranná známka našeho výboru, výboru Libe. A e, nebudeme si sami tady připomínat ty Eh, věčné diskuze, které jsme vedli po mnoho let na téma SWIFT a podobně. A milí kolego, vaše zpráva právě reflektuje tuto nutnost nalézt rovnováhu mezi ochranou svobod a nezbytným potíráním trestné činnosti a zde naše skupina s tímto souhlasí. Pokud je o parlamentní kontrolu, zde se nebudu vracet k tomu, co jsme slyšeli, ehm, s tím naše skupina také souhlasí. Máme mm, mm, možná tady takovou trošku třecí plochu, ehm, nebo spíš takové otazníky ohledně toho, jaká je Eh, jak je to s tou vůlí nepovolit fúzi mezi Europolem a Cepolem. Ještě tento týden se tomu budeme věnovat a budeme se snažit nalézt nějaká možná řešení. Velice stručně, eh, to jsou hm, to je eh, postoj Soni Alfano a samozřejmě využívám této příležitosti, abych poděkovala i zde za přítomnost zástupců španělské policie a chci poděkovat všem policejním orgánům, které působí v přeshraničních oblastech, protože to je činnost velice důležitá a také i eh, mm, kvituji s potěšením mm, otevřenost eh, Augustina Diase de Mera, což je věc známá. On je vždy otevřen dialogům v konkrétních věcech. Děkuji, děkuji. Pan Kles, prosím. Máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já budu velice stručný rád bych eh, upozornil hlavně na to, že nejsem úplně přesvědčený o tom, mm, že by bylo užitečné, kdyby se sloučil Europol a CEPOL. A jsem velice rád, když jsem mohl zjistit, že se na tom vlastně shodneme eh, všichni, protože ehm, nevím, jestli by to mělo mm, jaké asi operativní eh, výhody, kdyby se sloučili. A nevěřím ani v tu úsporu nákladů, protože že eh, je tolik příkladů, eh, kdy nebo tolik jiných možností, kde ušetřit peníze v Evropské unii. A pokud chceme šetřit zrovna v této oblasti, tak si myslím, že eh, je důležité alespoň to, abychom šetřili jiným způsobem než sloučením Europolu a CEPOLu. Aktivity eh, Europolu by měly být jiné než vzdělávací. Já bych se chtěl zeptat pana zpravodaje. Eh, jednu věc vy víte, že otázka Europolu, že mm, byla vyslovena otázka Europolu, zda by se nedali uzavírat úmluvy s třetími zeměmi o spolupráci v policejní oblasti. Já o tom právě píšu zprávu, ale myslím si, že některé frakce se k tomu stavějí zdrženlivě a dokonce i právní služba Evropského parlamentu. A mm, je tedy otázka, jak to vypadá e, se e, statusem, e, v jakém stavu jsou tato vyjednávání, jestli, jsou, už, jestli je už návrh eh, nové směrnice eh, či nařízení o Europolu a eh, ptám se, jestli ta vyjednávání, která již vede Europol s třetími zeměmi, zdali jsou právoplatná a jakým způsobem zapadají do stávajícího systému. Také otázka ochrany osobních údajů a celá řada dalších otázek, které s tím souvisejí, zatím nebyly zodpovězeny. A moje otázka k panu zpravodaji. Eh, myslíte si, že tedy Europol může takováto vyjednávání vést a může uzavírat takovéto dohody? Děkuji. Děkuji, než požádám komisi, aby zareagovala, tak také dovolte, abych já řekla pár slov. A to, že Eh, my především si přejeme velice silnou ochranu osobních údajů. A eh, z diskuze eh, vyplývá i na základě předchozích různých slyšení. Ta myšlenka spojit, sloučit CEPOL a Europol, to vypadá, že zrovna není přesvědčivý nápad. A proto i zde náš zpravodaj rozhodl, že budeme chtět zrušit veškeré odkazy na e, toto sloučení, ale to znamená, že komise do budoucna bude muset e, něco připravit k CEPOLu, a určitě k tomuto tématu ještě se dostaneme velice dobře, e, velice brzy a jak, jak my teď dokončíme agendu Europolu. A pokud jim paní Amici je tady za komisi, tak prosím, máte slovo, paní Amici. Thank you very much, madam. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci já poděkovat eh, zpravodaji panu Dias Demerovi za to, že dal eh, komisi meetings že dal tu možnost eh, se několikrát sejít se stínovými zpravodaji i s členy Europolu a mm, mm, to ne, nejenom, že bylo užitečné pro komisi, ale byla to skutečně pro nás velká výsada. Dovolte teď pár poznámek. K diskuzím, které doposud eh, probíhaly, a to především eh, dovolte, abych začala těmi čtyřmi klastry ze zprávy. Te čtyři bloky pozměňovacích návrhů, které i zmínil v úvodu. A mm, řada dalších členů výboru také je zmínila. Za prvé, pokud jde o to sloučení, zde již proběhly dost velké diskuze na toto téma a samozřejmě komise bere na vědomí a zde bych chtěla zdůraznit, že komisařka Malstrémová mm, vysvětlila důvody návrhu sloučit Europol a CEPOL. V podstatě poprvé to učinila 26. února tohoto roku a po druhé eh, u příležitosti přijetí legislativního balíčku, tedy 27. března Spravodaj správně poznamenal, že ministři eh, eh, spravedlnosti a vnitra také se měli možnost k této věci vyjádřit 7. června. A já tedy nebudu dál toto komentovat. Jak asi víte, parlamentní kontrola, a to především zapojení národních parlamentů do této kontroly. To je i pro komisi důležité téma a rádi tedy hm, hm, vidíme, že i vy této věci věnujete velkou pozornost. Komise ve svém návrhu se chce zaměřit na obsah tohoto dohledu této kontroly a má za to, že není vhodné diktovat, abychom diktovali způsob, jak eh, si mm, zorganizujete tuto meziparlamentní koordinaci. Tudíž bereme na vědomí návrhy pana Diase Demera, tedy návrh vytvořit nějakou buňku, komisi a tak dále, která bude provádět dohled. Ochrana osobních údajů jak komise od samého počátku, eh, od prvotního předložení návrhu vždy zdůrazňovala posílení ochrany osobních údajů jeden z hlavních eh, cílů eh, revize právního rámce Europolu. A víme, že pan Dias Demera v této souvislosti má za to, že je velice důležitý je ten princip eh, toho vlastníka nebo držitele eh, těchto údajů, tedy kdy členské státy mm, nebo třetí země, ale většinou členské státy, tedy jsou ty, eh, kteří zůstávají vlastníky těchto údajů. To znamená, musí vždycky dát explicitní souhlas s tím, jestli ty údaje lze předat i nám ještě. S velkým zájmem i Ehm, vidíme eh, tu možnost, aby Europol dostával i údaje od soukromých subjektů a tento pozměňovací návrh se předkládá i s cílem posílit akceschopnost a možnosti Europolu zlepšit své spravodajské činnosti. A nyní témata spojená s řízením agentury. Komise již vysvětlila dříve, že e, to, ta řídící struktura, jak navrhuje nařízení, tak ta e, v podstatě vychází ze závěru, které Rada, parlament a komise podpořili v červenci 2012. To je takzvaný společný přístup k regulačním agenturám. Konfigurace eh, řídícího výboru například, nebo povinnosti eh, ředitele například, nebo postupy, tedy jednací řád, eh, jmenování výkonného ředitele, tak to všechno mm, vychází z modelu, který byl odsouhlasen Eh, v tomto společném přístupu. A i ještě bych doplnila, že ty způsoby řízení také i vychází ze stávající praxe zavedené v jiných agenturách. A teď v souvislosti s konkrétními aspekty. Tak, pan Wittelhorse eh, mm, spochybnil důvod, proč vyloučit nebo zahrnout eh, výkonný výbor. Výkonný výbor to v podstatě, nebo executive board, to bude v podstatě eh, taková menší zúžená formace toho řídícího výboru. Eh, není to ale povinné, je to pouze možnost, alternativa a důvod, proč se to navrhuje, je, že opět na základě stávající praxe a na základě doporučení, která vyplývají ze společného přístupu, tak bylo zjištěno, že gro eh, té administrativní, finanční činnosti agentury, tak to v podstatě může převzít eh, ta výkona rada eh, nebo výkonný výbor, to je taková soužená mm, formace, tak aby tedy ta široká rada se mohla, nebo ten řídící výbor jako takový se mohl zaměřovat eh, na ty skutečně řídící eh, práce, na činnost agentury a podobně. Dále no, povinná výměna informací. Zde ještě tak eh, k tomu ještě pár slov, pokud dovolíte závěrem. Komise má za to, že v návrhu nařízení Mm, snažíme v podstatě explicitně vyjádřit tu povinnost, která již existuje i teď ve stávajícím právním rámci. A tímto chceme usnadnit eh, život členským státům, které poskytují gro těch informací Europolu a tím, že zde uvedeme, v kterých oblastech eh, eh, a na které tedy oblasti se zaměřit tedy které priority, které prioritní trestné činnosti. Jde o to, aby členské státy dobře koncentrovaly své úsilí na ty prioritní oblasti boje s trestnou činností a ne, aby prostě schromažďovali obrovské objemy informace jenom, informací jenom proto, aby dodrželi nějakou povinnost. A teď k tématu kvalita oproti kvantitě, jak jsem právě řekla ne, eh, systematicky Europol se snaží členským státům eh, dávat takové indicie, takové ukazatele, eh, které jim mají pomoci se zaměřit na sběr kvalitních údajů. Děkuji a to je vše. Děkuji. Paní Poliakajte, za předsednictví chci se vás zeptat, jestli Eh, se chcete rovněž vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Předsednictví si přeje poděkovat za dosud odvedenou práci. Těšíme se na další spolupráci. Jak víte, je to první důležitá složka od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 7. června, jak už bylo zmíněno, se velká většina rady postavila proti návrhu komise na fúzi Europolu a Cepolu. A bude tedy následovat přeskoumávání textu bez eh, zohlednění tohoto aspektu. Předsednictví si již vyhradilo řadu celodenních jednání nad tímto tématem a přeskoumáme tento návrh um, co nejhlouběji. A to nejenom na úrovni expertů, ale bude-li to nutné, tak i na vysoké úrovni, a to v, zájmy, v zájmu rychlého postupu. Chci vás Eh, ujistit o naší spolupráci a my všichni doufáme, že to bude postupovat rychle. Děkuji a není pan zpravodaj Diaz Mera, prosím. Senora prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem kolegům a kolegyním, eh, kteří eh, přispěli do první rozpravy. Děkuji Veronik za EPP za e, jasné vyjádření, za podporu a za to, že e, i vy jasně odmítáte tu otázku fuze. Také chci poděkovat e, za to, že sdílíte moje kritéria, která se týkají řízení ochrany osobních údajů a parlamentní kontroly. A teď, pokud jde o na pana Weidenhorsera. Také i já chci kolego poděkovat, eh, poděkovat ti za připomínky. Je jisté, že je velice zneklidňující, že neexistuje nějaké rychlé rozhodnutí, které by se týkalo fůze. Ale já jsem tady klidný. Jsem klidný, poněvadž vítr vaje správným směrem. Většina v radě to nechce, většina parlamentu to nechce. Paní Malström se Hm, pořád snaží mluvit o fúzi, ale já myslím, že ještě bude příležitost jí přesvědčit o tom, že je třeba odolat této myšlence. Na druhé straně je nutné a nezbytné co nejdříve, co nejdříve řešit eh, otázku nařízení Cepolu. Také říkáš, že souhlasíš s parlamentní kontrolou a eh, s s eh, našimi kontakty s panem Hastingsem. Dále eh, eh, výkonný výbor a jeho eliminace. O tom hovořila i paní Damiči. No dobře. Myslím si, že mít takovou vlastně fotokopii správní rady, tedy toho řídícího statutárního orgánu a tu tedy vlastně zredukovat to na výkonný výbor, který by byl složen ze čtyř osob pouze v takové omezené formaci, to by znamenalo příliš velkou koncentraci pravomocí eh, v tomto výkonném výboru. Já myslím, že je třeba mít širší strukturu, kde budou všechny členské státy zastoupeny tedy že to bude kopírovat tu správní radu, složenou ze všech zástupců. Proto jsem zdrženlivý v určité myšlence výkonného výboru. A já ale ve svých pozměňovacích návrzích hovořím o úřadu kancléře, nebo tedy generálního tajemníka. To by měla být právě ta struktura, ten interface mezi výkonným ředitelem a správní radou. Takže děkuji kolegovi, děkuji Timotimu Kirkhoupovi. I já, Timothy, byl ministrem vnitra ve Spojeném království, tak on dobře ví, o čem mluví. Já také děkuji i mm, e, za práci řediteli Europolu, protože on přišel vždy, když jsme chtěli a informoval nás o e, roli Europolu. Také i, i E, on také je proti fúzi. A navíc ještě i Britové nechtějí cepol na svém území již, no dobře. Já tě chci uklidnit, pokud jde o e, povinnou délku výměny informací. Zde tady i reaguji na Viktory Damiči. Já nejsem pro povinnost. Ne, e, povinnost, o které hovořila Viktorie, je implicitní povinnost, ne explicitní. Já souhlasím, že to je lepší. Ano, protože zde já jsem hovořil i s dalšími zástupci vnitra z členských států a samozřejmě já, jsem, já souhlasím s tím, že bychom spíše měli trvat na kvalitě údajů a než na kvantitě. A, a, a takže na to přece mají ty státy interní eh, systémy kontroly a v tom by parlament neměl eh, zasahovat. Také souhlasím, eh, že samozřejmě, když Europol bude mít více pravomocí, tak více finančních prostředků také potřebuje. A máme c 3 to je nové oddělení pro počítačovou kriminalitu a toto nové oddělení pro počítačovou kriminalitu nemá dostatečné prostředky. Ano, s tím souhlasím. Teď na Rui Tavareše. Jenom, že jsme přátelé a eh, i kromě eh, řeky Duero, tak máme hodně jiného společného. A teď eh, samozřejmě souhlasím s tím, že bychom měli jít dále, než to, co požaduje komise. Souhlasím a také ti říkám, Europol to není jako ostatní agentury, to je něco jiného. A zde já nesouhlasím s Viktorií. Ne, ne, ne. Jedna věc je mít nějaký globální přístup k agenturám a jiná věc je konkrétní jedna agentura. A také i ty zamítáš tu fúzi, co mě těší a dále. Asi my nejsme kompetentní tady rozhodovat o sídle Cepolu. Já bych mm, zde mm, samozřejmě já samozřejmě mám k tomu svůj názor, jednak protože to vidím objektivně a potom také, protože samozřejmě mám ty subjektivní pocity k tomu. Ale, takže pokud je o kontrolu, říká Ruj, že to musí být podstatné, velice zde zcela všichni souhlasíme s tím, že by zde měla existovat parlamentní kontrola, proto jsem k tomu předložil návrh. A prostřednictvím tohoto návrhu v podstatě i dáme větší roli národním parlamentům v této kontrole. A nejenom, že jen tak příležitostně, když sem přijedou. Ne, skutečně bude to pravidelné. Ano, Kingo, zestručím to. Ale já ze zdvořilosti musím přece zareagovat na každou z připomínek. Rui, ty se ptáš a říkáš, co se stane, s určitými informacemi. No, informace. Eh, tady máme různé kategorie, já nevím, eh, důvěrné, vyhrazené, eh, tajné. A zde samozřejmě nezávisle na našem kontrolním úřadu, který navrhujeme zde, nebo orgánu, tak existují ještě v národních státech tedy ty systémy, tedy klasifikace nebo utajení informací. A zde možná tady asi by bylo potřeba při, eh, eh, spíše tedy mm, eh, to projednat s Europolem, který potom tedy nám vysvětlí ten systém. Potom, na, tady chtěl jsem vám říci, že k tomuto existují v národních parlamentech kontrolní orgány. Samozřejmě všechny informace musí být zákonné, nic nezákonného nemůže se vyměňovat. A Korelia. Také tobě děkuji za tvá slova a za podporu a za to, že eh, jsi proti eh, fúzi. I děkuji, že i souhlasíš s parlamentní kontrolou a že eh, souhlasíš s tím, že ta kontrola musí být efektivní a transparentní. Rovněž jsem rád, že jsi pro solidní ochranu osobních údajů a že je třeba, aby si uvědomili, že tady je to velice důležité, poněvadž jde o policejní agenturu. Harmonogram, tady máš pochybnosti, dobře, uvidíme, tady se nám podaří splnit harmonogram. Paní Gerle, takže já chci, paní Grisbeck. Já chci, aby si tedy pozdravila Soniu Alfano za mě a poděkovala jí. Ano, pro vás je důležitá ochrana osobních údajů a je třeba nastolit rovnováhu mezi svobodami, svobodou a bezpečností. E, ty máš, nebo vaše frakce má pochybnosti, Katrin Grisbeck. Posloucháš mě nebo ne? Tak ty mě stejně neposloucháš, ale já k tobě mluvím. Dobře, tak to je hezké. Já jenom říkám, že vaše politická skupina má problém eh, s eh, tou fúzí, tak já doufám, že to se všechno objasní do budoucna ještě víc. Pan Klas je taky proti fúzi a ty si položil velice komplikovanou otázku, která eh, znamená i tedy mm, ty vztahy se třetími zeměmi, máme s nimi určité dohody, některé budou ještě podepsány, takže i zde je třeba, abychom, aby nám to mm, řádně vyjasnila právní služba, protože to je komplikované, ty vztahy se třetími zeměmi. Kinga, paní předsedající, děkuji. Děkuji, Kingo, za otázku k fúzi. A jenom takové vyjasnění. Ty mi nemusíš děkovat za to, že jsem chtěl zrušit veškeré odkazy na sloučení, na fúzi. Veronik Matěj a já, my jsme vždycky byli proti fúzi, vždycky. A na Viktorii Damiči, kde chci eh, poděkovat ještě jedno, i když ona je tak mladá, tak já se hodně, hodně naučím vždycky, i když často třeba spolu nesouhlasíme. Je pravda, že zde máme tedy eh, ty dokumenty eh, a eh, sedmého rozhodnutí, ale máme rozhodnutí, máme rozhodnutí rady ze 7. Květ, hm, června. Je třeba tedy i prohloubit asi ještě tu otázku kon, tom, demokratické kontroly a Viktorie, ty říká, že bereš do úvahy význam toho kontrolního orgánu zde v parlamentu a otázku vlastnictví údají. A, a zde já jsem tiž odpověděl e, tím, že jsem odpověděl na ostatní otázky, třeba na ty otázky, které se týkaly vlastnictví a ochrany osobních údajů. A také jsem již odpověděl na e, tu otázku řízení agentury a agentura, já jsem řekl, že Europol není jako ostatní agentury, je to agentura bezpečnosti ní. Také, měla paní Damiči, také jsem i odpověděl na tu otázku výkonného výboru tedy té zúžené struktury. Paní předsedající, já myslím, že už musíme skončit, takže končím a děkuji radě, děkuji radě a přeji hodně štěstí litevskému předsednictví a skutečně je třeba, aby co nejdříve plánovali schůzky. Děkuji za užitečnou diskuzi. Děkuji, děkuji za vynikající rozpravu a za dobrou práci. 19. září je lhůta pro pozměňovací návrhy a nyní musíme rychle postupovat dál, protože právě jsem si uvědomila, že máme do 12. ještě na pořadu jednání dva body. Máme tu situaci v oblasti základních práv Evropské unii za rok 2012. Pravodajem je Louis Michel, který k tomu vypracoval dva pracovní dokumenty. A my budeme nyní se zabývat těmito pracovními dokumenty a prezentace návrhu zprávy bude 30. září. Takže prosím pana zpravodaje, aby nám podal přehled o těchto dvou dokumentech, tedy k situaci v oblasti dodržování základních práv. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. A jak jistě víte, Evropský parlament schválil zprávu kolegy Tavareše k situaci v oblasti základních práv v Maďarsku. Dále k Bulharsku tady máme usnesení. Máme tady usnesení také o sledování evropských občanů ze strany zpravodajských služeb. Samozřejmě, že lidská práva jsou základním kamenem práce Evropského parlamentu a mají stále větší význam v parlamentní práci. Evropská unie již mnoho měsíců prožívá krizi nikoli pouze ekonomickou, ale bohužel i demokratickou. Rozhodnutí maďarské vlády iniciativy e, e, a iniciativy rumunské vlády z loňského roku, z léta a situace v Bulharsku, kde nadále přetrvává znepokojující situace v oblasti lidských práv, také v Itálii, pokud jde o justici a pokud jde o situaci ve vězení, to všechno ukazuje ty nelehké výzvy, kterým čelíme, a také to poukazuje na nedostatek politické vůle. Musíme tudíž uplatňovat mechanismy smlouvy a případně i vytvářet nové mechanismy k tomu, abychom zajistili respekt eh, dodržování lidských práv a hodnot, abychom čelili krizím v Evropské unii a v některých členských státech. Evropská unie disponuje různými nástroji na zaručení dodržování kodaňských kritérií. Jsou tady články 2 a 7. Je tady listina základních práv a Evropská umluva o lidských právech. Ovšem tohle všechno je založeno na určité spíš hypotéze, která nemusí úplně e, přesně e, odpovídat stávající situaci. E, a ehm, bohužel ze strany Evropského parlamentu, jak jsem řekl, tedy tam lidská práva stále představují velkou prioritu. My jsme vydali eh, celou řadu různých zpráv o základních právech a specificky máme také zájem na některých ohroženějších právech, jako je svoboda médií, Tady teď eh, pomyšlím zejména Itálii a Maďarsko, práva Romů v Itálii, ve Francii, práva eh, menšin, um, sexuálních menšin. A eh, tady opět myslím na několik států, včetně Maďarska. Parlament potrhl nutnost vypracovat mechanismy, které mají zaručit dodržování ochranu a podporu hodnot Unie v eh, členských státech i v Unii jako celku. A eh, je tady doporučení eh, proaktivnějších kroků. Stojíme před kodaňským dilematem. To znamená, pokud kandidátské státy mají respektovat ty základní principy předtím, než vstoupí do Evropské unie. Bohužel neexistuje žádný nástroj, který by eh, je nějakým způsobem sankcionoval poté, co vstoupí. Přesto smlouvy předpokládají možnost nástrojů a nových mechanismů a komise má zásadní roli při navrhování těchto nových prostředků, které mají zajistit dodržování základní práv Evropské unii na základě stávajících smluv a v případě nutnosti i na základě modifikace smluvy. Ze strany komise, kde se eh, tady existují různé eh, nástroje, jako je postup za porušení, dočasné pozastavení výplat z kohezních fondů, mechanismus verifikace, spolupráce s Radou Evropy a dalšími mezinárodními institucemi. A pak eh, tady máme tedy ke spravedlnosti, občanské spravedlnosti. Tady máme nový nástroj, který by měl však být dlouhodobý spíš než krátkodobý. Je tady také potřeba modifikovat eh, případně smlouvy a navrhovat eh, navrho, předkládat návrhy do konce roku 2013 nebo začátku 2014, aby se zorganizovala Eh, debata, včetně článku 7 v průběhu volebního období. Dále na plenárním zasedání paní Rodenko oznámila eh, nastartování určité eh, komunikace na toto téma i seminář, který se toho má týkat. Je dobré, že členské státy budou moci hovořit o posílení evropské spolupráci v případě porušování evropských hodnot a vytvoření nového mechanismu na prosazování právního státu a základních práv členských státech. Stávající smlouva již nyní dává Evropské unii velkou kompetenci v oblasti základních práv. Jsou to články 2 a 7 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto články ovšem nebyly dostatečným způsobem zohledněny. A je nejvyšší čas tyto nové mechanismy skutečně využít. Když při vypracovávání různých ukazatelů, zajištění dalšího sledování v Unii i v členských státech na základě tematických uh, zkoumání, tematických přeskumů a případným rozhodováním o sankcích při porušování na základě článku 2 smlouvy. Pouze takový jasný mechanismus může zajistit, že se ke všem státům bude přistupovat transparentním, spravedlivým a objektivním způsobem a že se vyhneme tomu riziku, že budeme měřit eh, dvojím metrem. Bohužel, některé státy v radě již nyní se snaží využívat zdržující, zdržovací taktiky. A když, když hovoříme o zejména korupci o členských, korup, členských státech v Evropské unii, je potřeba navrhnout nové kroky v e, s součinnosti s Radou Evropy a se skupinou expertů. Článek 7 odstavec 1 nesmí být považován za jakousi e, nukleární variantu, ale měl by být nastartován formální dialog mezi institucemi a členským státem v případě, že hrozí vážné porušení hodnot Evropské unie. V tomto byla moje skupina naprosto jednoznačná. To, že to nebylo zatím využito, zvláště v případě Maďarska, je v důsledku nedostatku politické vůle a v důsledku vysoké uh, kvalifikované většiny nutné pro její uplatnění. Každopádně již nyní je potřeba řešit některé velmi důležité otázky. Jiné si mohou vyžádat ještě úpravu smluv. A, ale každopádně, pokud jde o, o musíme odpo, odpovídat a reagovat na lépe na ty základní nejdůležitější hrozby, protože již nyní, jak říkám, existuje řada opatření, Eh, která mohou být uplatněna okamžitě. Evropská unie byla schopna vypracovat nové nástroje, jimž čelí ekonomické a finanční krizi. Tudíž by měla mít minimálně stejné odhodlání i v oblastech, které se eh, týkají svobod a lidských práv. Já doufám, že ty otázky a doporučení v dvou pracovních dokumentech budou sloužit jako základ pro další vývoj a že otevřou konstruktivní debatu s vámi všemi, ale také s dalšími institucemi v rámci veřejné rozpravy. Je opravdu zásadní, abychom umožnili i občanům se účastnit této debaty. Je jednou z mou, je to, to jedna z mých priorit a návrh eh, budoucí zprávy bude pře, představen Eh, na výboru eh, v září. Já se těším na veškeré vstupy. Bylo by dobré také zorganizovat veřejné slyšení s dalšími institucemi, nevládními organizaci, experty a občany. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji za dokument a za prezentaci. Myslím, že je tady souběh mezi závěry rady zprávou pana Tavareše z minulého víkendu a mezi těmito e, návrhy. Prezentace návrhu zprávy bude 30. září, ale teď nám zbývá jen velmi málo času. Prosím vás, pouze jedna minuta, abychom měli feedback pro pana zpravodaje, pak musíme tento bod uzavřít, protože ve 12 nás čeká společné zasedání s Avko a s Jury musíme na něj být připraveni. Jako první paní Bauer. A opros, dodržte minutu. Eh, eh, Děkuji vám. Eh, ona je to celá řada zásadních otázek, na které tato zpráva poukazuje. Takže hm, dalo by se říct, člověk by si myslel, že se v té zprávě dočte něco o základních právech, ale ta zpráva o tom vlastně není. Eh, ta zpráva vlastně není v souladu se svým názvem. Eh, musíme říci, že v té zprávě je obsažena celá řada zásadních otázek. Článek 2 a článek 4 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, jak spolu souvisejí. E, to není na nás, o tom musí rozhodnout soud a tento nový mechanismus vlastně nemá odpovídající rozsah působnosti a ten musíme teprve vytvořit. A pokud bychom e, toto chtěli realizovat bez změny dohod, tak e, by to nešlo. Jak to tedy vypadá se s chartou základních práv a se základními právy v Evropě vůbec? Eh, to lze řešit pouze eh, v souvislosti s evropským právem jako takovým. Je to tedy právní otázka. A tato právní otázka eh, může být jenom těžko vykládána na základě této zprávy. Já si myslím, že musíme být opravdu velice opatrní při dalším projednávání tohoto tématu, protože Evropský parlament eh, nemůže nahrazovat soudní dvůr. Jak eh, budeme postupovat, jak budeme zacházet s dalšími soudními rozhodnutími, s dalšími rozsudky, jak eh, budeme eh, postupovat v otázkách porušení smlouvy. Já trvám na tom, že bez změny smluv tento problém řešit nemůžeme. A proto si myslím, že tento obsah, tato zpráva není zrovna šťastnou zprávou. Danoka. Děkuji, paní Danoka, má slovo. Ano, já vám děkuji. Plně sdílíme veškeré názory, které pan Mitchell dnes předložil. Je to dokument krátký, ale zároveň vyčerpávající to je dobrý základ další debaty. Přesně jak řekl pan Michel. Ale abych to řekla stručně. Naše skupina nadnášela tyto problémy opakovaně. A to je pokud jde o výroční zprávy o lidských právech zatímco zprávy výboru pro zahraniční záležitosti jsou podle států. V případě Evropské unie často používáme dvojí standardy a odmítáme vyhodnocovat situaci v konkrétních členských státech. A hovoříme jen obecně. Takže pak chybí jakákoliv další implementace. Protože každý členský stát může tvrdit, že se ho to netýká. Máme opravdu ten problém kodaňských kritérií, tudíž neexistuje žádný mechanismus na ověřování toho, jak se členský stát chová v momentě, kdy se stane členským státem. I když se tomu věnuje velká pozornost v případě přípravy. Byl, v případě Lotyšska byly velké ohledy na menšinová práva velký počet eh, osob bez státní příslušnosti, existovala eh, konkrétní doporučení z roku 2004 na udělení práv pro osoby, které neměly občanský statut a i když zatím tato práva neexistují, deset let po vydání této zprávy ten problém není dořešen. Ani se neřeší. z důvodu opozice některých velkých politických skupin. Takže já plně podporuji tu základní koncepci, že musíme vypracovat jasný mechanismus, který by řešil základní porušování lidských práv. Máme tu pana Kirma. Včera jsme hovořili také o tom problému, který tu řeší pan Michel. To znamená, že agentura pro základní práva nemá dostatečné pravomoci k tomu, aby, i když je připravená, ale nemůže poskytovat, nemůže plnit tu roli, kterou roli má, takže je potřeba v některých aspektech eh, smlouvy ještě rozpracovat. Paní Veržia. Merci. Eh. Děkuji vám. Když poslouchám pana Michela, tak eh, to vnímám jako něco pozitivního. Zdá se mi, že ta naše zpráva stýká základních práv a to institu, toho institučního aspektu, který vyžaduje ovšem předběžnou analýzu situace na poli lidských práv. My občané od, sami od sebe eh, tady čekáme schopnost identifikovat, jaké problémy existují, jakým problémům čelíme v rámci Evropské unie. A to nám možná pak pomůže zodpovědět a e, jít tedy tím směrem, který si EPP přeje. Takže s tou, že potřebujeme nejprve, je tu instituční část, ale předtím analýza situace, tak s touto výhradou souhlasím s hlavními body této zprávy, která zároveň v souladu se zprávou pana Tavareše, která tedy byla konkrétně k tomu maďarskému případu. Nicméně to je jedna otázka. Jeden ze základních problémů, na které upozorní mezinárodní organizace, jako je Rada Evropy a OSN, pane Micheli, posloucháte, stále jste tu? Dobře. Ne, protože samozřejmě jinak si to můžeme říct mezi čtyřma očima. Takže jeden ze základních problémů, na který upozorňují eh, mezinárodní organizace jako je Rada Evropy a OSN, je otázka migrantů na území Evropské unie i za jejími hranicemi s tím, že jak pracovní dokument, tak vaš, ve vaší prezentaci jste se nezmiňoval o, te, o, těchto, o této otázce, která mi přitom přijde nesmírně aktuální z hlediska porušování základních práv. Listina základních práv obecně platí pro všechny, kteří jsou na jím území, nejenom pro evropské občany ještě další poznámka, to není nic nového, článek 7 podle mě je skutečně tou nukleární variantou, my bychom, myslím, že bychom neměli, neměli navrhovat nové právní nástroje, pokud tento článek je neuplatnitelný. Víme, že je skutečně těžko uplatnitelný. A už mám trochu dost toho, když slyším kolegy a komes, komisi, jak se stále schovávají za rozhodnutími Evropského soudního dvora, pokud jde o porušování základních práv. Mně se zdá, že eh, parlament je orgán, politickým orgánem, který má předkládat návrhy a který má odsuzovat určité věci. A my v uvozovkách tedy eh, rozhodně je neváhá dělat některé kroky v ekonomické oblasti. Takže proč bychom nemohli být stejně aktivní v oblasti základních práv? Hodnoty Evropské unie to je sice hezké, ale je lepší, když jsou skutečně dodržovány na území Evropské unie. A myslím, že hlavy států a vlád by měli tento aspekt zapojit do své práce. Protože je hezké, eh, je samozřejmě fajn mít hezké projevy někde v zahraničí, ale je dobré také zajistit, aby se lidská práva opravdu dodržovala na vlastním území. A tady se nám nedaří. A vyvíjí se to opravdu špatným směrem. Ještě k otázce těch pravomocí agentury FRA, tak my zatím nejsme schopni dostatečně využít, valorizovat eh, přínosy této agentury. Měli bychom zvýšit její pravomoci. Včera jsme hovořili o tom slyšení, včera jsme měli slyš- to bylo slyšení na toto téma. Každopádně my bychom měli vyvodit potřebné závěry z informací, které od agentury dostáváme. Tolik stručně předběžná reakce na prezentaci pana zpravodaje. This is Kinga Gons. Děkuji, paní Kinga Gons. Děkuji. Vidím tady opravdu eh, velké zblížení mezi závěry, závěry rady, mezi dopisem zahraničních ministrů, zprávou pana Tavareše a také vaším pracovním dokumentem. A myslím si, že nastal čas posunout se vpřed. Myslím, že tady máme poměrně jasný obrázek eh, situace, to znamená ekonomická krize a krize demokracie v Evropské unii. Měli bychom eh, udělat jasný krok vpřed, vyhnout se dvojím standardům, vypracovat ukazatele, rozšířit eh, rozsah působnosti agentury pro základní práva, která může schromažďovat údaje a vypracovávat ty ukazatele, které jsem zmínila. Bude velmi důležité v budoucnu, abychom si udělali jasný obrázek o tom, jak eh, napříč Evropou jednotlivé členské státy plní své závazky v oblasti základních hodnot, základních práv a právního státu, protože to je samotný základ, na kterém Evropská unie spojí, stojí. Takže podpořím vaši iniciativu a doufám, že vypracujete návrh, který bude silný do toho září. Děkuji. Tavares. Tavares. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Je vais parler en français. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit francouzsky kvůli zpravodaji, protože je to frankofon. Je, je suis très content de... Eh, rád vidím, že tady eh, tato zpráva je eh, zcela v souladu i s dalšími agendami, na kterých pracujeme v parlamentu, včetně eh, té otázky článku 2. Takže jenom dva, tři body bych doplnil. Ještě určitě. Až budeme mít zprávu na stole, tak ještě o tom budeme mluvit, až budeme mít zprávu a pozměňovací návrhy. Za prvé, jeden z mých prvních návrhů. Ten se týká ukazatelů. Ukazatele jsou velice důležité, ale především jsou důležité, pokud chceme zlepšit stav základních práv a demokracie v našich zemích. To znamená, ukazatele jsou užitečné, když e, ale e, e, budou jak si působit v kontextu loajální a e, jak si upřímné spolupráce, protože jinak by zůstali pouhou teorií. Můžeme mít tabulku, která bude krásně uspořádaná, kde budou e, dobře uspořádané ukazately, ale potom e, zároveň můžeme mít velice vážné problémy ve smyslu článku 2. i když podle ukazatelů, podle tabulky vše vypadá na první pohled krásně. A právě e, proto e, jsme minulý týden ve zprávě, kterou jsme odhlasovali minulý týden, tak ve své zprávě jsem e, hovořil o tom systému prověřování s tou kořeňskou komisí. Stejně jako máme Benátskou komisi v rámci Rady Evropy, tak i zde bychom měli mít takovou komisi, která by v podstatě eh, měla takovou interpretační roli, protože často eh, Eh, členských státech mají problém eh, si interpretovat eh, ty ukazatele. Článek 7, bod 1, to je prázdná schránka a možná odstavec 2, to může být taková atomová bomba, ale zde i mm, je třeba vzít do úvahy ty eh, procesní překážky, které nám brání využití tohoto článku. Já myslím, že můžeme udělat více. Členské státy musí neustále spolupracovat s Evropskou komisí. To jsme viděli eh, v diskuzi s Europolem, o Europolu. Jsou zde členské státy, které by eh, chtěli třeba na svém území mít CEPOL. Dobře, musíme ale eh, mm, eh, ukazatele podle článku 2 dát do eh, politických rozhodnutí o takovéto spolupráci. Pokud nebude existovat garance oddělení mocí, pokud justice, tedy soudnictví a policejní systémy nebudou dostatečně bez ne, pokud tam nebude tedy ten problém, pokud tam nebude ta úplná integrita, tak to nepůjde. Takže mm, zde mm, ta spolupráce vždycky musí být podmíněna tím, že se vyřeší eh, problémy podle článku 2. To je všechno. Děkuji. Děkuji. A nyní zpravodaj, pan Louis Michel. Máte slovo závěrem. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za prvé, s potěšením vidím, že většina řečníků eh, s výjimkou paní Bauerové, a tu se pokusím přesvědčit, víceméně souhlasí s těmi základními liniemi eh, těchto obou dokumentů. Zatím jsou to pracovní dokumenty, nic jiného nejsou. A mm, eh, samozřejmě budu se inspirovat eh, potom diskusemi. A paní Baverová samozřejmě zpravodaj je pro diskuzi o otázkách, e, o kterých hovoří pracovní dokumenty a e, především jde o to institucionalizovat tuto diskuzi o e, stavu základních práv. Já jsem ale chtěl říci něco jiného a já souhlasím s paní Verža, že my jsme přece parlament. Jakožto parlament a poslanci, tak eh, nemůžeme si stanovovat nějaké limitace, eh, limitace pro eh, naše politické, ideologické přesvědčení, pro naši mysl, která musí být otevřená. Přece žádné pravidlo nám nemůže bránit vyjadřovat se a vyjadřovat eh, a předkládat doporučení, tak se přece eh, vyvíjí legislativa a tak eh, se tak tedy postupuje ten pokrok Eh, ve společnosti. Potom paní Verža hovoří o tom, že ta zpráva by měla pokrýt eh, další eh, témata jako klasické svobody, svobody projevu, práva menšin, zákaz diskriminace, migranti, azyl, právo dítě, práva dítěte, starších občanů a tak dále. Samozřejmě ještě bude možnost tento dokument o další věci obohatit. Neskrývám, a to se určitě ještě vyvine, to není taková hrozba, ale já jsem začal eh, pracovat na takové tabulce podle témat eh, s určitými ukazateli i podle určitých zemí. Já vím, že asi eh, ne, byste neradi, abych jmenoval tyto země, ale já nevylučuji, že osobně tedy já připravím takovou tabulku eh, se jmény, uvidíme, zda bude v příloze nebo ne, ale já to chci jasně říct, jak je to v každém státě. A já si uklidím nejprve před svým Prahem a eh, i eh, začnu tedy pro, pracovat na v, své vlastní země, zemi, která má své problémy a je třeba mm, se tomu postavit čelem a akceptovat to. Pane předsedo, ještě možná k článku 7. Já jsem hodně pracoval na tomto článku, když jsem byl ministrem zahraničí a poté v podstatě, a vlastně to zešlo z naší iniciativy, šlo o e, věc Hydr v Rakousku a proto jsme změnili článek 7 a my jsme tedy nedávno vlastně odstranili poslední výhrady, které byly. Ten článek 7 je problematický, protože je těžké nalézt kvalifikovanou většinu, aby vůbec mohl být použit. To znamená ale, že existuje. Je to nástroj, který existuje. A já si nemyslím, že to je atomová bomba. Ne, to je nástroj, který existuje, který byl určitým způsobem koncipován, který sledoval určitý cíl. Je to nástroj, který nutí k dialogu s dotčeným státem. Můžeme si to porovnat třeba se smlouvou z Kotonu, to je článek 96 a 8, když vznikne nějaký konflikt, no tak tady potom eh, začne, nastane ta povinnost vést dialog s tím partnerem. To je podobné. Ten článek 7 přece není eh, k ničemu. Lze ho použít, pokud bude existovat politická vůle však. Jinak Eh, samozřejmě velice pečlivě budu naslouchat eh, všem kolegům a frakcím a pokusím se nějakým konsistentním způsobem eh, jejich poznámky zakomponovat do dokumentu, který se ještě bude vyvíjet a doufám, že to bude užitečné na ochranu našich hodnot, ale také i proto, abychom je mohli posilovat, konsolidovat a především aktualizovat. Děkuji, pane Micheli, děkuji za závěrečné poznámky a mm, prezentace návrhu zprávy bude eh, v září. Co 30. září, dobře. A, mm, takže, mm, takže Nyní ale musíme pokračovat, protože musíme skončit do 12 hodin, protože ve 12 hodin začne společná schůze Libe, Jury, Avko. A e, protože budeme jednat o stokholmském programu, to bude společná debata, e, společní tři zpravodajové, tam budou vystupovat já sám za Libe, potom Parla Carlo Casini za e, Avko a Luis, Luigi Berlinger za Jury ve 12 hodin a do té doby tedy určitě sem začnou pronikat eh, členové všichni, takže hm, teď proto se vrhneme na bod 18, to je společná, a bod 19 vlastně, eh, to se týká harmonie, usnadnění vizového režimu a poté se to týká eh, tedy zpětné přebírání neoprávněných ospo, neoprávněně pobývajících osob. Máme zde stejnou zpravodajku pro obě zprávy paní Edith Bauerovou, takže eh, prosím, teď se vyjádřete k obou těmto bodům a jenom připomínám, že to není poprvé, eh, kdy budeme diskutovat o tomto tématu. Musíme se stanovit po, eh, termín pro pozměňovací návrhy, poté co tedy si vyslechneme zpravodajku a stínové zpravodaje a nejprve tedy slovo má paní Bauer. Děkuji vám, pane předsedu. Já vím, že čas kvapí a budu stručná. Východní partnerství má nový nástroj v evropské politice. Sousedství a rozšíření nebo prohloubení eh, politické a hospodářské integrace je eh, cílem spolupráce s Gruzií, eh, Běloruskem, Azerbajdžánem a dalšími zeměmi. Já bych byla pro, abychom posílili spolupráci a mezilidské vztahy usnadněním vízového režimu. V září Evropská komise Eh, zahájila vyjednávání o dohodě mezi EU a Arménií a 17. září byla dohoda podepsána, ale Evropský parlament musí tuto dohodu ještě odsouhlasit. Evropská unie již eh, s devíti zeměmi nebo dokonce už s deseti zeměmi eh, má dohodu o zjednodušení výzového režimu, která byla uzavřena. Co se týče zemí Jižního Kavkazu, eh, tam eh, je taková dohoda pouze s Gruzií a s Azerbajdžánem jsou eh, vyjednávání v pokročilé fázi. Mnozí kolegové se mě ptali, jak to vypadá s vyjednáváním s Azerbajdžánem. V této souvislosti bych ráda řekla, že tato vyjednávání probíhají dobře Eh, nastal problém s Azerbajdžánem týkající se eh, dohody o vydávání osob, ale ty problémy již byly odstraněny a proto eh, jsme považovali za velice důležité v odůvodnění zprávy upozornit na to, že komise by měla tato vyjednávání urychlit. Já vám v tuto chvíli asi poděkuji za pozornost. Možná ještě jednu větu, co se týče eh, výboru pro zahraniční věci. Eh, ten eh, nám dal pozitivní podporu a ráda bych ještě zdůraznila, že tento text již nemůžeme měnit. Změny se mohou vztahovat pouze k návrhu, čili tím je tato, tedy k tomu, zdali tu dohodu uzavřít nebo ne. Děkuji vám. A nyní rozprava paní Guillaume. Ano, vezmeme to rychle, takže je škoda, že jsme se nesetkali se stínovými zpravodaji k tomuto tématu. Už neříkám, že je to něco obzvlášť komplikovaného, ale eh, také proto, že náš manevrovací proto, prostor není moc velký, protože máme dohodu o zjednodušení vízového eh, režimu z roku 2012. Ehm, situace se teď poněkud eh, zmírnila, pokud jde o Arménii, ovšem eh, nikoli pro jiné oblasti, jako je třeba Pakistan. Kromě toho nedávno byl uveden do praxe eh, byla uvedena do praxe ta cílená iniciativa pro Armenii v rámci, která usiluje o lepší řízení migračních toků a to všechno jde dobrým směrem. Čili toto je určitý celek, který jde nad rámec čistě jenom této zprávy a tohoto souboru doporučení. Je důležité podpořit liberalizaci vízového styku se zeměmi, jako je Armenie, protože to je země, s níž měla v průběhu historie Evropa velmi těsné vztahy. Ale úplně nezdílím eh, ten názor to znamená spojovat jak eh, zjednodušení vízového styku, tak eh, readmisi s Azerbajdžánem. Tam myslím, že musíme mít trošku opatrný, obezřetný postoj, protože tam je problematika eh, jiná, zejména v oblasti migrační. Dostávám se zpátky k readmisím. Ještě jednou chci zdůraznit, že mezi prioritami naší skupiny je ta záruka pro příslušníky třetích zemí, aby měli možnost žádat o mezinárodní ochranu v případě, že si to přejí a tím, aby se dodržovala zásada nenavracení. Takže ještě jednou trvám na nutnosti dodržování těchto podmínek v rámci eh, rádmise. A jenom rychle chci se ještě zeptat komise na jeden aspekt jejich slibů nebo závazků, v souvislosti s dohodami o readmisi s Pakistánem již před třemi lety, 21. září 2010, a to byl závazek každých šest měsíců aktualizovat, jaký je stav v oblasti readmisi v Evropské unii. Myslím, že tento závazek nebyl plně splněn, takže se chci znovu eh, zopakovat tuto žádost. Paní Žanoka, pardon, pardon, ještě pan Ilčev jako první. Pane Ilčev, chce, vy jste žádal o slovo? Takže paní Žanoka a pak vy. Blahopřeji paní Bauer k odvedené práci na přípravě eh, této zprávy. Asi víte, jaký je náš postoj. Máme výhrady, pokud jde o readmisní dohody. Zejména ve vztahu ke státům, v nichž přetrvávají někde, některé regiony s nejasným statusem. A poku, to znamená, pokud je o readmise vztahu k těmto státům, tak jsme opravdu opatrní. Kavkazské státy obzvlášť některé další státy v jiných částech světa. I tam máme výhrady. Pokud jde o usnadnění vízového styku, to samozřejmě podporujeme, podporujeme volný pohyb osob. Ale s ohledem na velmi citlivou situaci případě Azerbajdžánu, tak tam sice podporujeme dohodu s Arménií v případě zjednodušený vízového režimu, ale měla by tam být připojena další věta, že tyto dohody vstupují v platnost souběžně s, podobnými, s podobnou dohodou s Azerbajdžánem a to je možné předložit, eh, přidat tam takovou větu. Že to by byl návrh na vyřešení této velmi citlivé situace, to znamená zachovat vztah se všemi našimi partnery. v rámci našeho, naší práce. Děkuji you. Now, Mr. Ilchev, your turn. Pane Ilčev, děkuji. Dovolte mi za ALDE vyjádřit podporu obou složek. Cením si práce paní Bauer, která byla vypracována přesně v pravou dobu. Readmisní dohody a dohody o usnadnění vízového styku těmi vytváříme určitý základ pro možnost další reformy. Arménie si zaslouží takové gesto z naší strany, ze strany Evropské unie, ze strany Evropské komise, neboť Arménie provedla mnoho reform, implementovala eh, legislativní kroky, kterými se snaží vyhovět evropským eh, očekáváním. Myslím, že to proběhlo úspěšně a myslím, že můžeme bez výhrad eh, podpořit obě zprávy a také ty dohody. Vzpomínám si na slova komisařky Malstromové, která řekla, že tyto dohody jsou velmi hmatatelným výsledkem východního partnerství a podpoří interakci mezi občany a posílí naši spolupráci boji s, s nelegální migrací, k čemuž nemohu než přidat, že tato událost povzbudí také sousedy um, Arménie, včetně Azerbajdžánu, a nad rámec obvykle interpretace nelze než doufat, že se za, zintenzivní zapojování Azerbajdžánu do některých procesů. A to tež eh, pak bude možné tedy dosáhnout těch úspěchů v případě aspirací Azerbajdžánu. Arménie se nyní připojila do velké skupiny zemí, které se těší výhodám tohoto režimu. Země jako Moldavsko, Černá hora, Ukrajina a Gruzie. Takže toto představuje důležitou snahu na vyvážení externích politik, to znamená, že se evidentně vydáváme správným směrem. Přeje si vyjádřit se komise nebo rada? Komise, prosím. Děkuji ve vztahu k rádmyslní dohodě. Myslím, že to je součástí balíčku, který uzavíráme s Armenií v rámci východního partnerství. Mobilita v bezpečném prostředí, to znamená, že opatření na zjednodušení vízového styku do ruku v ruce s readmisí, protože se tak může zvýšit riziko nelegální migrace. Ale byly tu dvě připomínky, pokud jde o zacházení s žadateli o azyl. A mě nezbývá než zopakovat, že readmisní dohoda nějak neovlivňuje zacházení s, s uchazeči o azyl. My bereme dodržování lidských práv velmi vážně. V roce 2011 víte, že komise představila sdělení obsahující řadu doporučení na posílení ochrany základních práv v rámci readmise. Tato doporučení byla zohledněná vedla vlak novým ustanovením, které teď vidíte poprvé v té readmisní dohodě s Armenií. Je tam zvláště nový článek 2, který zaručuje dodržování základních práv v průběhu readmisního řízení a také zajištění podmínek po navrácení do země původy, to znamená do, eh, v tomto případě do Arménie. Je tam také otázka dobrovolného návratu. A eh, pak je eh, tady tedy také ta pozestavující doložka, to znamená v případě, že by docházelo k nějakým závažnějším porušováním Eh, lidských práv, tak by mohlo jít k pozastavení navracení. Tady ovšem v případě Arménie nevidíme tento problém, neboť Arménie podepsala všechny mezinárodní umluvy a plně se připojila ke všem závazkům v souvislosti s nimi dohodami. Děkuji. Nyní rada. Máte nějakou připomínku v předsednictví? Nikoliv. Dobrá. Pak dáváme slovo znovu paní Power. Děkuji, děkuji za poznámky, připomínky. Samozřejmě eh, teď nás ještě čeká setkání se, se stínovými zpravodaji. A pokud jde o Azerbajdžán, všichni víte, že my se zabýváme návrhy, jakmile se dostanou do parlamentu. Dříve to nejde. A pokud jde o Azerbajdžán, tak tak tomu není. Tam ten skluz, nebo důvod toho skluzu byl, že Azerbajdžán, azerbajdžánské orgány neprojevily pozitivně politickou vůli k readmisní dohodě Nyní ale situace se změnila a také jsme měli velký počet žadatelů o azyl právě z Azerbajdžánu. Situace se změnila, takže asi nadešla chvíle, abychom se s veškerou vážností začali zabývat i arménskou dohodou. Zdá se mi, že jak zdůraznili někteří kolegové, především pan Ilčev, tak není důvod nesouhlasit eh, s těmito dohodami a jejich účinností. Děkuji, děkuji paní Bauerová. Ano, takže právě včas, abych oznámil, že termín pro pozměňovací návrhy je 15. červenec 15. červenec. A připomínám, že poněvadž jde o souhlas s mezinárodní dohodou, tak zde lze předkládat pouze procedurální posměňovací návrhy, pouze procedurální. A hlasovat eh, potom budeme na schůzi v polovině září 16. 17. září. Děkuji, děkuji všem a myslím, že tímto máme možnost se připravit na společnou schůzi Libe, Avko, Jury. Přivítáme členy, kteří budou mít zájem o diskuzi o stokholmském programu. Asi by bylo užitečné si dát pětiminutovou přestávku a pak začneme.